Good morning. Good morning to uh, all of you. Dobré ráno všem. Vítejte na zasedání rozpočtového výboru. Prvním bodem na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. A pokud nemá nikdo žádné připomínky, tak eh, beru návrh jako schválený. Druhým bodem jsou sdělení předsedy. Mám dvě. Za prvé rozhodnutí koordinátorů z 23. července 2019 můžete nalézt ve složkách eh, a pokud eh, nemáte žádné eh, připomínky, nebudete mít žádné připomínky, tak budou brány jako schválené. Za druhé, před letní přestávkou jsem pozval finské předsednictví, aby prezentovalo svůj program a své priority členům a členkám našeho výboru a je to dobře zavedená, zavedený postup. Ministři každého rotujícího e, předsednictví takto postupují. Prosím o klid v sále. Takže je to tak zavedené, každé předsednictví vyšle své ministry do příslušných výborů a oni e, pak komunikují e, program předsednictví, priority a tak dále. A e, minulá předsednictví ovšem opakovaně odmítali e, jít k nám do rozpočtového výboru, zatímco do ostatních e, chodili. Přes mé žádosti o posílení institucionální spolupráce. Eh, I finské předsednictví odmítlo eh, zajít k nám do tohoto výboru, což mi připadá eh, politování hodné vzhledem k tomu, že jsou před námi velmi strategické, strategické otázky, které jsou předmětem spolurozhodování, program reform, stabilizace a tak dále a samozřejmě návrh rozpočtu nakonec bude finský ministr eh, v 4. září zítra ve výboru Ekon. A já vás vyzývám, abyste se zúčastnili tohoto jednání Ekon, které se koná zítra, protože bude patrně jedinou příležitostí, kdy se budete veřejně moci eh, pustit do diskuze s radou eh, ohledně otázek, které spadají do jeho odpovědnosti a já si myslím, že by tato praxe nechození do našeho výboru měla být do budoucna narovnána, protože to vysílá špatný signál našemu výboru, co se týče dobré vůle spolu, ke spolupráci. Takže další, třetí bod, má někdo ještě něco k zápisům, žádné námitky, žádné připomínky, takže schváleno. V tom případě nadchází e, čas pro hlasování, budeme hlasovat a nejprve si to vyzkoušíme na nečisto. Musíme ovšem vložit karty do strojku. pořádku? Takže vyhlašuji, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže elektronicky eh, se dozvídám, že z Renew Europe je tady jeden hlas navíc. Z RE je to tedy o jeden hlas navíc. Omlouvám se, je mi to líto. Je to v pořádku? Takže zdá se, že systém funguje. Děkuji. A bod číslo 4, 5, DAB 2 lomeno 2019, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích a to e, zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Takže opakuji, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Někdo se zdržel? Takže pozměňovací návrh číslo 1 je odmítnut. A teď konečné hlasování e, k návrhu zprávy, tak jak nebyla pozměněna. A to uděláme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 hlasovalo, 32 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Takže Johnovi Howardovi blahopřeji ke schválení této zprávy. Děkuji vám. A další bod. D a B 2 2019. Nejprve eh, jeden pozměňovací návrh pana Šatstela. Zase zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže pozměňovací návrh je schválený. A teď zase elektronicky budeme hlasovat o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasujících, 31 pro, 7 proti a 1 se zdržel. To znamená, že návrh zprávy, tak jak byl pozměněn, je schválený a i zde bych chtěl panu kolegovi Janu Howardovi poblahopřát bod číslo 6, návrh na eh, rozhodnutí Evropského parlamentu a rady k eh, ohledně mobilizace eh, Fondu Solidarity Evropské unii s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku žádné pozměňovací návrhy, takže budeme okamžitě hlasovat elektronicky. E, k bodu 6 zahajuji tímto hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Takže návrh 6 je tež schválený. Blahopřeji panu Umiresanovi. Bod číslo 7 DAB3 eh, s rozhodnutím z roku 2018. Jedná se o mobilizaci eh, Fondu Solidarity EU eh, ohledně pomoci Rumunsku, Itálii, Rakousku, takže žádné pozměňovací návrhy. Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Čekáme ještě na tři hlasování. Končím hlasování. 36 pro, nikdo proti a tři se zdrželi. Takže tento návrh zprávy je též schválený a blahopřeji Johnu Howardovi. Bod číslo 8. Eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci, technická pomoc a iniciativa komise. Máme zde čtyři pozměňovací návrhy. Nejprve budeme zase hlasovat eh, zvednutím ruky k pozměňovacímu návrhu 3. Nejprve, kdo je pro eh, pozměňovací návrh číslo 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pozměňovací návrh je schválený. A teď pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď jsou tady body úvodního ustanovení. Nejprve jednička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. To je teda jednička. A teď pozměňovací návrh 2 vzhledem k bodu úvodního ustanovení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže tento pozměňovací návrh je zamítnut. A konečné hlasování k takto pozměněnému návrhu zprávy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 3 proti, 5 se zdrželo. Takže zase blahopřeji eh, eh, panu eh, Rončovi k této zprávě. A dostáváme se k bodu 9. Takže to je komise, žádné transfery nejsou vyžádány, takže můžeme okamžitě hlasovat o desíce k převodům v dalších oddílech a tady bych chtěl dát slovo panu Fernandesovi. Děkuji. Duas eh, transferências, uma Mám dvě sdělení. Um, jedno se týká um, převodu um, ehm, 15 tisíc euro, to je bod 16.12. Dále Mm, prostředky na vzdělání v oblasti právních ehm, znalostí. Pak je tady bod 2000, co se týče různých bezpečnostních výdajů Evropského ombudsmana. To je budova v Bruselu, článek 231 eh, překlady, 85 tisíc euro eh, podpora Ehm, činnosti 17 000 euro, pak 300 různé, ehm, nebo mm, převod, lépe řečeno. Ehm, nemohu říci, že mm, bych byl pro tyto mm, převody, ale Rád bych hovořil o převodu prostředků na rok 2000, ruského parlamentu na rok 2019 a tady jde o to, o honoráře a um, odměny 38 Pak jde o, o odměny ve výši 70-80 tisíc euro. Pak bod 1006, to, je, to jsou um, paušální výdaje na, na souvislosti s statusem poslance a já chci apelovat i na to, aby tyto převody na rok 2019 byly schváleny. A to se týkalo tedy ombudsmana. Já un peu de retard. Merci. Děkuji. Pokud eh, má někdo ze stínových zpravodajů eh, teď potřebu se vyjádřit, tak prosím, pokud někdo další chce si vzít slovo, děkuji. Není tomu tak. V tom případě navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, ne k ombudsmanovi, protože to je vyřízené, ale k těm dalším otázkám. No pokud tedy nikdo nemá námitky k tomu, co bylo navrženo ohledně ombudsmana, navrhuji, abychom nehlasovali, protože to vypadá jako nutné, pokud si ovšem myslíte něco jiného, tak ano, ale dobře, a pak bychom mohli tedy hlasovat. Takže tedy hlasujeme. Hlasujeme ombudsmanovi. končí eh, hlasování. 28 je pro, 7 proti, 1 se zdržel. Takže schváleno. A blahopřeji panu Fernandesovi. A teď jedenáctka. Tady bych chtěl dát slovo stále eh, zpravodajce paní Keller, eh, která má na starosti otázku eh, politiky v oblasti stavebnictví. Děkuji. Já bych chtěla nejprve všechny také pozdravit, jak se to učinil vy, pane předsedo, a pozdravit i tlumočnický tým. Doufám, že si všichni dobře odpočinuli během léta. A teď k tomuto návrhu zdá se, eh, teda jde o eh, výstavbu nových kanceláří eh, pro službu pro vnější činnost konkrétně. Tento projekt byl zahájen v roce 2017 a byl již schválen Evropským parlamentem v lednu 2018. Chci tady připomenout, že stávající kanceláře jsou Eh, opuštěné eh, vzhledem k tomu, že byly eh, zastaralé a že nájemní smlouvy byly ukončeny vypršely. Služba pro vnější činnost vyhlásila výběrové řízení a vybrala konkrétní projekt a v tom si nechala pomoci Eh, eh, jednu, eh, jeden, jednu firmu, která tedy má na starosti ten tu celou stavbu a také nalezla pozemek. 21 let bude mít tedy tento nájem, ta daná firma. Je, jsme žádáni, abychom původní rozpočet navýšili o 5,4 milionů eur což eh, na jemné roční, které je 4,5 eh, eh, milionů, představuje 5,1 milionů a je to tedy 98,8 milionů eur místo 91 milionů. Eh, tedy já bych žádala, abyste se vyjádřili kladně k těmto eh, pracem, které jdou především eh, směrem k posílení bezpečnosti, je to otázka dalších skanerů a tak dále. Nicméně se trochu podivuji nad tím, že mezi lety 2018, loni tedy, a dneškem se tady objevilo E, tolik potřeb, e, doplňkových potřeb, e, přičemž vlastně otázka bezpečnosti je hned z kraje něčím, co je určitě bráno důkladně v potaz, takže já bych chtěla požádat službu, aby nám vysvětlila, proč tyto všechny potřeby nebyly zohledněny už od samého počátku vytváření toho projektu a nebyly uvedeny v tom jeho původním znění hned z kraje. Děkuji, paní Keller dvě připomínky. Pracovní skupina rady se zabývá tedy tímto návrhem dnes. Za druhé, zástupci EEAS jsou přítomni, takže pokud jsou nějaké otázky, tak paní Keller to již formulovala. Můžete to udělat a já bych navrhoval, aby eh, jste eh, si vzali slovo a odpověděli paní Keller. Děkuji, pane předsedo, a mm, děkuji za prezentaci tohoto projektu, kterou jsme právě vyslechli. V zájmu mm, času bych odpověděla přímo na formulovanou otázku. Je Můžete mluvit trošičku víc na hlas? Tak já budu mluvit více na mikrofon, je důležité, že nemluvíme jenom o standardních kancelářských budovách. Cílem této nové budovy je nahradit dvě budovy na eh, Avenue Kortenberg, kde jsou nyní vojenští pracovníci EU. Požadavky těchto služeb jsou mnohem vyšší, než jsou běžné standardy um, kanceláří. Nejde jenom o bezpečnost pracovníků, jde o klasifikované informace, eh, individuální omezený přístup ke každé kanceláři, zabezpečenou komunikaci až na úroveň EU Secret. To znamená, že požadavky jsou mm, několikanásobné nákladné. Jak je možné, že se to tak rychle změnilo v tak krátké době? Další věc je důležitá. Renovace, mm, rekonstrukce těchto budov začala téměř současně k, eh, s definováním těch požadavků. To znamená, už mm, v době, kdy rozpočtový orgán to vysvětloval, tak jsme se pokoušeli signalizovat, že tady byla marže, kterou bude, mm, bylo třeba později definovat, protože bezpečnostní požadavky eh, měly být definovány podrobně. Toto eh, bylo děleno. V důsledku jsme, toho jsme tady a požadavky jsou proto mnohem vyšší. E, co se týče nákladů individuálního digitalizovaného přístupu ke každé kanceláři, vyžaduje 11 kilometrů kabelů na jedno patro. Takže to je práce, kterou je, které jsou potřeba. Všechny tyto kabely tam už jsou. Pokud ta budova, pokud by se snížily ty bezpečnostní požadavky, byly to standardní kanceláře, tak všechny tyto náklady by byly vyplýtvány. To by bylo plítvání rozpočtem, proto jsme přesvědčeni, že i přes tyto vysoké náklady ta budova je, zůstává zajímavá a efektivní. A doufám, že jsem odpověděla na tyto otázky. A když tak se můžete zeptat, eh, položit doplňovací otázku. Paní Kele, chcete odpovědět? Ne, nějaké jiné otázky? Eh, lidé z e PES jsou tady. Ne, takže budeme hlasovat o návrhu zpravodaje. Otevírám hlasování. Končím hlasování. E, eh, 28 pro 7 proti Dva se zdrželi. Gratuluji paní Keller. Hmm. Tím končíme hlasování a dostáváme se k bodu 12. To je Všeobecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2020. Tady dám slovo zpravodají paní Holmajer. pane předsedo, vážení kolegové. Já vám chci dnes prezentovat obsah pracovního dokumentu. Um, po té, co máme za sebou první trialog. Jako vždy, bohužel, to bylo trošku frustrující, protože na straně rady nebyla e, připravenost k vážnému jednání a e, předseda mm, měl velice e, tedy striktní požadavky, když jsme věřili, že se bude tedy škrtat na věcném základě, odůvodněném základě, ale bohužel tomu tak nebylo. Tam technokratické zvětšení marží bez eh, jaksi mm, konkrétních nich důvodů, což eh, musím říct trošičku snížilo eh, nebo stížilo mm, a tady děkuji stínovým zpravodajům, koordinátorům, kteří tam byli také. Ehm, také děkuji za podporu sekretariátu pro skutečně vynikající přípravu všech Eh, podnětu a také za přesný přehled o stavu věcí, kde ty problémy jsou, ehm, tam se na to můžeme detailně podívat a ehm, ty detaily nebo ta podstatná fakta, mm, tak to můžeme dozvědět. Co se týče Eh, toho, jak vypadají ty škrty. Škrty rady jsou v tom, že v eh, těch prioritách v oblasti výzkumu a vědy, digitalizace, informační technika, klimatické změny a eh, životní prostředí, střední malé podniky tam chtějí škrtat, což mě, tam mě chybí tedy zá, základ pro pochopení Eh, finské předsednictví toto uvedlo, oni chtějí eh, více digitalizace, inovace, technologického rozvoje mm, a silný rámcový program, to je tedy explicitní vyjádření finského předsednictví rady, ale pozice rady je pravý opak. Mm, bohužel, eh, tedy než pro, co prohlásilo to finské předsednictví. V oblasti vědy a výzkumu Největší škrty jsou tedy tam. Obvykle to představuje 15 rozpočtu. Ty škrty ale se týkají 50 škrtů, které dělá rada. A 15 eh, přitom ten program představuje jenom 15 rozpočtu, takže to je skutečně obtížný. Ne. Z eh, obsahové odůvodnění Mm, nelze tedy um, odůvodnit. Mm, článek 15 počtového nařízení jenom v zvláštní mm, situacích. 15, článek 15.3 se týká vědy a výzkumu, nikoli na krizové nástroje. To není globalizační fond, je to fond Fond Solidarity je to nástroj k posílení vědy a výzkumu a jenom pro tuto oblast je míněn. Eh, pokud eh, chceme identifikovat nějaké nedostatky vědě a výzkumu, pak v těch programech, eh, kde jsme konstatovali, že tam je velká potřeba, dle mého názoru jako zpravodajky ve všech těch programech, které eh, mají nízkou úspěšnost, toto to znamená 100% eh, žádostí, které jsou nárokovatelné, z toho vybereme nejlepší, kolik z nich dostane podporu. Pak jsou tady programy, které mají 90% míru zamítnutí. Ne, že by to bylo špatné, špatné návrhy, ale protože nejsou peníze. A na tyto programy jsme chtěli podporu. My vycházíme z toho jako parlament, že eh, priorita je klimatická změna, rozvojová pomoc. V obou oblastech jsou ale škrty. A také máme tady téma digitalizace. I tam jsou škrty. Mě to prostě, já to prostě nechápu a chci si o tom ještě s radou přemluvit, promluvit. A aby právě v těchto mm, oblastech byly největší škrty. Tam, kde nejsou škrty, je to je oblast 1b. 1b. Tam by se dalo také škrtat, ale právě, eh, aby toto bylo hlavní priorita, mm, iniciativa pro mládež tak tam máme zvláštní tedy množství závazku. Nevím, nechápu, proč um, tam škrtají, když oznámili, že se tam bude navyšovat. Um, proč právě tady škrtat? Um, když to odpovídá prioritám předsednictví rady v rady 2, tak tam je ehm, e, závazky se snižují 243,9 a platby 239,4. Prost, týká se to dvou rubrik, ehm, ovoce a zelenina i e, oddělené přímé platby z Garančního fondu pro zemědělství. Jsou to oblasti, kde máme e, jaksi zákonné povinnosti. Pokud by měla být ehm, větší, více žádostí, by se to mělo zaplatit, nic jiného nám nezbývá. U ovoce a zeleniny, o tom se budeme s kolegy bavit, zda to vůbec je oprávněné. Tam jsou různé školící programy, které e, chtějí zredukovat. A co si o tom myslí kolegové z Myslím, že tady není tak velké nadšení. Dále hlava 3 tak to jsou závazky 126,3, platby, prostředky na platby 34,5 škrty, přičemž veškeré škrty pladeb se týkají eh, decentralizovaných agentur, například Frontex, 6,6 milionů. Zda tyto škrty jsou odůvodněné, o tom eh, se budeme muset bavit s komisí a agenturami, protože největší se ty škrty se týkají AMIF. Nevím, zda máme tady povinnost platit z AMIF, v jaké formě, ale vidím tady problém Řecka, kdy máme více uprchlíků a je obtížné je ubytovat. Myslím, že Řecko bude mít požadavky na komisi, aby eh, na, na prostředky z fondu AMIF, to znamená lepší péče eh, nebo větší prostředky na uprchlíky, pak vnitřní bezpečnostní fond minus 25,4, potraviny a krmiva minus 10, pak Creative Europe. To vůbec je nepochopitelné, to je jeden z nejlepších programů, které máme, naprosto podfinancovaný, tady říkají minus 6,2, při totálním podfinancování toho programu. E, práva, rovnost, občanství minus 2 miliony. To jsou škrty, které se tady dělají. A pak um, jsou ty škrty podobné jako v minulých letech, se týče AMIF a ESF to je otázka, zde je potřeba více peněz, méně, protože nemá smysl škrtat a pak dělat transfery, abychom tam ty prostředky dostali, protože jsou potřeba. Musíme minimálně eh, si eh, položit otázku, zda ty škrty jsou oprávněné. Bod čtyři ehm, minus 193 u závazků, minus 40 u pladeb. Tady se to stříká především rozvojové spolupráce, spolupráce s Tureckem v rámci předstupní pomoci, jižní evropské souč- sousedství, part, nástroj partnerství a Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Tady mám značný počet dotazů, protože mám pocit, že budeme potřebovat spíše více peněz než méně. Takže to budeme, tady budeme muset eh, si položit otázky. Zda e, toto je, hm, zda ty programy jsou skutečně využívány a mm, nejde o to, že bychom potřebovali méně prostředků, ale právě pro Severní Afriku a ty země, kde spolupracujeme na podpoře uprchlíků, africké země, tak mm, podpora dětí a tak dále, tak škol, zajištění stravy, tak tady si mm, nedovedu představit, že bychom tady mohli škrtat. Eh, u těch EPA Turec, IPA Turecko, tak tady jsme se rozhodli, že všechna podpora především organizací v oblasti právního státa, lidských práv, podpora uprchlíkům, tak to, abychom neškrtali, ale abychom škrtali to, co by Turecko mohlo zneužívat, ty linie, tedy které nejsou odpovídající, eh, neodpovídají principům Evropské unie. Pak je hlava 5 a to je, tam jsou škrty 5 milionů, 55 milionů, 27,8 komisy, 27,2 na jiné instituce, ostatní orgány tedy právě prostředky na evropské školy a mm, penze se nemění, ale tady se chci ještě zeptat pak decentralizované agentury, prostředky na určité, na některé agentury se škrtají, v rám, mezi tím také EKA, eh, agenturu pro ochranu zdraví, Evropský centrum pro um, bezpečnost zdraví při práci, um, Frontex, podpora pro azylové otázky, to je v rezervách, tady probíhá kontrolní řízení. EASO mělo v minulosti určité problémy, proto eh, to eh, je v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zda můžeme dát ty prostředky eh, do rezerv. To je otázka, zda bychom nezabránili fungování EASO. to je potřeba. Když to bylo, mm, běžalo, probíhalo špatně, tak teď musíme zajistit, aby v roce 2020 to fungovalo dobře ale ne zabránit jejímu fungování v roce 2020, tak to tedy předtím, než to dáme do rezerv. Týká se to i agentury pro základní práva, rovnost, eh, lékařskou agenturu. Mám dojem, že um, že tady se tady k tomu přistupuje poněkud um, tvrdě. Pak jsem zapomněla eh, NCEF, Connecting Europe Facility se škrtá 107 eh, 197 milionů, to jsou některé mm, vlajkové programy týkající se Islandu, spojení s Španělskem. To jsou programy, které jsou důležité, které se plánují. Proto tady nechápu tento typ škrtů a chtěla bych Eh, to projednat s radou a komisí, jaké důsledky by takové škrty měly. Co se týče nás, tak tady mám tedy eh, pracovní dokument nejenom eh, tedy pro některý stanovisek komise, ale, a to ještě jednou opakuji, tam stanoveno, že ty priority pro klimatické změny, výzkum inovace, to jsou e, naše priority, nezaměstnanost mládeže, Erasmus a podobně. Také priority v oblasti rozvojové pomoci. To e, jsou priority, které jsme si definovali. Nechci zacházet do detailů, mohu odpovědět na dotázky, ale pokoušel jsem se vám dát takový přehled a budu vás informovat. Zorganizujeme schůzku se stínovými zpravdy, abychom to mohli prodiskutovat, jak strategicky tedy budeme přistupovat vůči radě. Nechci je jenom kritizovat, chci při tomu přistupovat konstruktivně. V některých bodech je obtížné to pochopit. Někdy nedostaneme odpověď na konkrétní otázky. My chceme být opatrní. Je to poslední rok MFF. Nevím, proč rozšiřovat některé marže, proč nepoužívat nástroj flexibility. V prvním roce musíme být opatrní, ale my jsme v tom posledním roce MFF. A já nevidím, proč v tom podstatném programu, podstatných programech bychom měli eh, škrtat a eh, redukovat cíle, které si stanovila Rada jako klimatické změny. 20% tady není žádný závazek. Rada, že by se rada držela vlastních rozhodnutí. Podepsali jsme pařížskou dohodu a tam, kde k tomu můžeme přispět v oblasti rozvojové pomoci, tam si musíme stanovit priority, abychom těmto zemím pomohli. Já vidím určitý technokratický postup v radě, což je um, zvláštní, já chci být konstruktivní. No, tam, kde to má smysl, tak tam to pochopím, ale slepě škrtat, jenom technokraticky, kde to je obsahově škodlivé, tak to jako zpravodajka já nebudu akceptovat. A jinak děkuji vám všem. Thank you. Uh, děkuji vám moc krát, paní Holmajer. Nyní bych dal slovo stínovým zpravodajům a ze všeho nejdříve má slovo pan Laruturu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko. Jménem sociálně demokratické frakce chci říct, že sdílíme řadu z vašich obav a otázek. Být opatrný dnes znamená inovovat, investovat. Jsem nový poslanec a podobně jako vy i já jsem rád, že tolik eh, občanů přišlo k volbám a že si přejí eh, službu změnu a to je to, na co musí, eh, musíme myslet. Známe, jaký je problém s klimatem, viděli jsme to opět dnes v létě a pojišťovací firmy nám ukazují, jak se věci vyvíjejí Eh, jsou tady extrémní situace, které mají eh, vlastně eh, již teď multiplikační efekt 2,5 v 2019 a přitom vlastně na jihu vůbec ty lidi nebereme v úvahu, tam nejsou nebo jsou velmi málo pojištění, eh, takže toto je priorita eh, a eh, je velmi dobře, že jsme se rozhodli ty, tyto věci řešit, ale teď je potřeba dostat našim slibům. Opravdu to nebude dobré, pokud nej, nenajdeme ty finanční prostředky a komise říká, že pokud chceme tyto věci řešit, tak to musí být 170 až 290 miliard každým rokem, které vydáme. Takže 170 a 290, až 290 miliard ročně. A tady se přitom hovoří o zvýšení o pouze 0,4 miliardy. Pouze 0,4 miliardy. To je navržené zvýšení eh, pro rozpočet klima. To není dost prostředků na to, abychom byli efektivní, abychom řešili otázku hromadné dopravy, abychom řešili další klíčové věci spojené s ochranou klimatu. A pak je tady další věc, nová finanční krize, kterou můžeme očekávat. Takže zvýšení se opět zvýší. 2530 eh, miliard je zvýšení eh, celkového zadlužení Spojených států za loňský rok. Eh, to je vlastně hrubý národní produkt země, jako je Francie. To jsou věci, které je třeba vzít v potaz. To je třeba vnímat jako předzvěst nové finanční krize. A pak je tady otázka spekulací. Když začala krize v roce 2007, tak to bylo 14 000 bodů John, Don, Johnsonova Eh, Jonesova eh, koeficientu a budoucí finanční krize, ta, která nadejde, bude mít desetkrát eh, horší důsledky. Vlastně je třeba také vidět, že Evropa není vůbec připravená na takovouto krizi. Jak tedy bychom ty věci měli řešit, jak se připravit, jak se ochránit? V sociálně demokratické frakci jsme rozhodnuti udělat maximum pro to, abychom co nejvíce využili flexibilních nástrojů, Eh, ohledně mladých, eh, výzkumu, Erasmu je třeba eh, zastavit to snižování finančních prostředků, které rada advokuje a zároveň je třeba také postoupit v nových nástrojích. Potřebujeme mít ambiciozní projekt v rámci toho, co nás čeká vzhledem k, k té krizi bylo řečeno, že tady má být vlastně ten zajišťovací systém uvedený vchod v oblasti nezaměstnanosti. Bude tady nezaměstnanost eh, eh, na sobně růst. My v sociálně demokratické frakci eh, také řešíme věci jako Kurzarbeit a další. To bylo zrovna řešení, které které se podařilo v Německu realizovat, spíš než mladé Eh, vyhodit, tak se snížila pracovní doba a podařilo se eh, většinu eh, mladých nechat zaměstnaných a snížit jim tedy platy, snížit jim pracovní dobu a udržet je zaměstnané. Takže když eh, ještě svítí slunce, tehdy se musí opravovat střecha a ne až začne eh, přívalový déšť. Takže v roce 2020 musíme eh, využít maximum času, v letošním i příštím roce maximum času. Já, když jsem byl mladší, před 20 lety, tak jsem pracoval s Jacquem Delorem, prosazoval jsem jeho myšlenky mezi mladými a je třeba, že si uvědomit, uvědomit, že e, fiskální justice v našich zemích je zase něčím, co bychom měli prosazovat, měli bychom se za to zasadit. Je třeba se e, tímto zabývat, abychom opravdu e, realizovali takový víceletý rozpočet, který je hodný toho jména. My se o to v naší frakci maximálně zasadíme. Děkuji. Další. Dobrý den. Já se jmenuji Clotilde eh, Darma, jsem europoslankyně za Rumunsko. Chci poděkovat eh, zpravodaj eh, za celému pracovnímu týmu za pracovní dokument. My jsme v naší frakci Obnova Evropy, Renew Europe, o tom diskutovali. Naše předběžná stanovisko je toto. Souhlasíme s přístupem kterou, který tady eh, představila paní Monika. Máme priority, eh, například Horizont 2020, tam bylo také snížena ta obálka, my toho litujeme. Klima, tady si samozřejmě myslíme, že je třeba dosáhnout procent, těch 20% a favorizovat eh, inovativní ekonomiku a ochraňovat zároveň životní prostředí. Chci také říct, že jsme na závěru eh, rámcového finančního období, to znamená, že vidíme, jak to vypadá eh, s absorpcí eh, fondů v určitých zemích a zdále se ještě vlastně rozděluje západ a východ. Pokud chceme úspěšně dokončit tento víceletý finanční rámec, tak je zapotřebí, aby tady existovala více technická pomoc. Došlo k vypracování výborné Eh, studie paní Holmajer v březnu 2019 eh, kontrol, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu. Právě tady v této studii klade důraz na technickou pomoc, která je nesmírně důležitá pro absorpci. A pak také ještě evropský prokurátor by měl mít zvýšené finanční prostředky. Děkuji, pan Andres. Děkuji moc krát, paní Holmajer, za vaši zprávu. Souhlasíme skoro se vším ve vaší zprávě a kromě toho zelení jsou poměrně šokovaní opozicí rady, protože když posloucháme zejména, co říká finské předsednictví, a potom se díváme na tento dokument, tak v tom vidíme poměrně eh, velké rozdíly. Eh, přitom eh, s, s tím souvisí mnoho problémů. Já bych nechtěl opakovat všechno, co už tu zaznělo, ale pro nás je hlavním tématem klimatická krize a vidíme, že nejenom, že nenaplňujeme pařížskou dohodu, ale kromě toho nenaplňujeme ani e, cíl e, ročního rozpočtu 20% na klimatické výdaje. Jsme realisté, takže e, je nám jasné, že nenaplníme pařížskou dohodu pouze prostřednictvím ročního rozpočtu na příští rok. Potřebujeme další kroky, které nás přivedou k těm 20%. To není pozice zelených, to, je, to byla pozice i rady, i některých dalších z komise. Potřebujeme tedy více výdajů na klimatické změny v ročním rozpočtu a potřebujeme velké změny v nejbližších týdnech, kdy je potřeba dosáhnout dohody. A potom další věc. Nikdo to zatím nezmínil, ale já si myslím, že je to taky důležité. Je důležité hovořit o mládeži. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Velká nezaměstnanost mladých stále trvá v různých částech Evropy a potřebujeme více společných aktivit ze strany Evropské unie. Určité škrty jsou i v těchto programech a já si myslím, že je důležité se na ně podívat, protože, jak už říkal kolega z SD, eh, nevíme, jaká bude ekonomická situace v příštích letech. A tyhle problémy máme už teď. A je možné, že se budou zvětšovat, pokud nebudeme nic dělat. Proto si myslíme, že tohle je hlavní téma eh, ročního rozpočtu na příští rok. Jsem tedy rád, že budeme v příštích týdnech spolupracovat, protože si myslím, že potřebujeme velké změny. A musíme také připomínat radě, o čem je tu vlastně řeč a co vlastně slibují ve, ve svých členských státech. Protože to jsou skoro všechny členské státy, ať už je to Německo nebo skandinávské země. Všechny slibují výdaje na boj proti klimatickým změnám a teď vidíme výsledky a ty nejsou dostatečně dobré. Děkuji, paní Laport. Eh, pane předsedo, kolegyně, kolegové, myslíme si, že návrh rozpočtu na rok 2020 je dobrý, dává smysl. Nicméně litujeme, že návrh rady eh, se nesetkává s našimi očekáváními v několika bodech. Například eh, tady se úplně anuluje určitá eh, linka, konkrétně eh, přístup nových zemí. Eh, tady si myslím, že to není v pořádku. A pak je tady otázka e, darů pro Turecko, které nás e, e, dírá kvůli migrantům vnější hranice Evropy. Proč bychom vlastně neměli více využívat Frontex a proč se takto dáváme do v šanc zemi, jako je Turecko? A Potom je tady otázka eh, toho, že eh, vidíme třeba i u nás ve Francii, eh, jak se snižují dávky v nezaměstnanosti, protože se aplikují jakési předpisy, velmi, velice negativní předpisy Evropské komisy. Komise by se měla chytit za nos. Několik našich pozměňovacích návrhů také jde cestou Ehm, snižování nákladů na určité sdělení Evropské komise, které jsou vlastně propagandou. Takovýto rozpočet nemá cenu. Ehm, je třeba, být, ehm, je třeba tyto věci více kontrolovat a hledět také na zájmy čistých přispěvatelů, jako je například Francie. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Jménem frakce ECR bych chtěl říci, že zatím to byla poměrně tvrdě kritizována rada. Návrh rady eh, je takový poměrně nedotažený v kontextu toho, čeho chceme dosáhnout. Já jsem nový poslanec ale kdyby se tohle stalo v Polsku, v polském parlamentu, tak bych se začal zajímat o to, co se v tom rozpočtu vlastně navrhuje. Já nevidím žádné důvody pro ty škrty, které jsou navrhovány. Děkuji moc krát, pan Howard. Děkuji vám, pane předsedo. Někteří tady tvrdí, že evropský rozpočet se vždy posunuje pouze směrem nahoru a nikam jinam a spochybňují to. Nicméně to je nesmysl a tady se dá jasně prokázat, že je to nesmysl, protože tenhle rozpočet je takový trochu nemastný, neslaný. Protože v reálných číslech rada navrhuje snížení evropského rozpočtu a to v době, kdy, jak velice výstižně hovořil můj kolega Pierre, je riskantní a kdy jde o vyloženě negativní přístup. Nicméně zase Nejde tady o celkový počet projektů, co působí problém. Je to spíše nekoherentnost té série škrtů, která je tu navrhována. Je to dokladem neschopnosti postavit se jakkoliv smysluplně návrhu eh, rozpočtu, tak jak ho připravuje rada. A zase nemá to nějaký vztah k prioritám, které jsme si sami stanovili eh, pro Evropskou unii. Eh, ty škrty v okruhu 1 jsou v naprostém rozporu s tím, co rada říkala. Například nedává žádný smysl tak přenést investice do klimatického výzkumu v DAB2, ale přitom škrtat v příštím rozpočtu. To je negace, to je popření toho. Já si myslím, že v pomocí pozměňovacích návrhů se pustíme dále tímto směrem ještě v letošním roce. Například ve výboru, kde jsem byl dnes ráno s stínovým zpravodajům, jsme hovořili o vývoji priorit na jednotném trhu. E, to je priorita, kterou neustále zdůrazňují členské státy, výbory tohoto parlamentu. Nicméně jsou to navrženy škrty v celních programech a tak dále. A o to bude potom těžší dosáhnout nějakých pokroků, které ale byly označeny za priority Evropské unie. A a to zase v, te, v této době, kdy neustále zdůrazňujeme, že chybí finance na iniciativu pro zaměstnanost mladých. To není problém, který nějak zmizel, přestože program slavil úspěchy. A není to, není to problém, který by se chystal zmizet v naší moderní ekonomice. Eh, to není krizový program, tohle je program eh, stálý, probíhající, který budeme neustále potřebovat, tak jak se bude měnit struktura ekonomiky a povaha eh, práce. A jak bude stárnout populace, tak to bude mít zásadní dopad na mladé lidi protože zaměstnanost je nyní strukturovaná tak, že bude potřeba eh, restrukturalizovat ekonomiku, aby byla příznivější k lidem v tom měnícím se kontextu, v té měnící se situaci. Já si tedy myslím, že v těchto oblastech eh, jsou ty návrhy rady velice krátkozraké. Pokud chtějí nějak ilustrovat technickými detaily tu inkoherentnost tohoto přístupu, tak mně se poměrně líbila ta analogie se sekačkou na trávu, jak říkala paní Holmajer. Když se podíváte na to, jak vypadá personální zabezpečení komise a IT projekty, tak tam je veliké číslo eh, celkové a když to vydělíme 25 nebo 26 a rozpočítáme to rovně jako sekačka na trávu na jednotlivé projekty, tak zjistíme, že ty projekty nejsou nijak koherentní, ale že se tu zkrátka hledá mechanismus, kterým se chce uplatnit nekoherentní celkový škrt, aby se to zkrátka srazilo na určité procento eh, hrubého národního důchodu, eh, tak jak si to přejí ti, kteří jsou zrovna v tom roce u moci. A už jenom to je ilustrací nedostatků celého tohoto, pro, celého tohoto přístupu. A konečně pokud jde o Frontex a o škrty, které jsou navrhovány tam, tak já jsem velmi kritický k tomu, eh, jak se stavíme k příštímu víceletému finanční rámci, finančnímu rámci, vzhledem k tomu, že předseda Juncker oznámil své záměry pro příští víceletý finanční rámec. Já tu zase nevidím vůbec žádnou koherentnost s tím, co se navrhuje na příští rok takže se, ček, takže se těším na příležitost nejen zrevidovat tyto návrhy, ale také znovu stvrdit priority na příští roky. Děkuji, pan Murešán. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl do debaty přispět jenom následujícím. Za prvé, to, čeho jsme svědky, to je business as usual. Tohle dělá rada pořád. Na začátku roku jsme rozhodli o prioritách a potom jsme se v parlamentu snažili identifikovat správné zdroje na financování těchto priorit, zatímco rada říká, klima je důležité, bezpečnost, migrace, to všechno je důležité a potom ve všech těchto oblastech navrhnou škrty. Tohle zažíváme každý rok a teď je důležité to, abychom byli jednotní. Pozice zpravodajky ve vyjednávání s radou a v hovorech s komisí bude tím silnější, čím budeme jednotnější a tím silnější mandát jí dáme. To je má první poznámka. A za druhé, rok 2020 je poslední ze současného víceletého finančního rámce. A tak jako ve všech rámcích je to tak, že na začátku víceletého finančního rámce musíme tlačit na členské státy, aby konečně začaly čerpat peníze. Musíme na ně tlačit, aby eh, absorbovali prostředky tak, jak to bylo naplánováno a aby z toho státy těžili prospěch. A na konci víceletého finančního rámce musíme tlačit na členské státy, aby platili do Evropské evropského rozpočtu eh, své závazky. Musíme na ně tedy tlačit dvakrát. Na začátku víceletého finančního rámce a na konci. Teď nás čeká poslední rok víceletého finančního rámce a když si přečtu pozici rady, tak tam vidím, že jejich priorita momentálně je zajistit si rezervy. To ale nemůžeme přijmout, protože priorita evropského rozpočtu, jak ji vnímám já, je identifikovat, co lidé očekávají od Evropy, alokovat správné objemy prostředků do těchto oblastí a postarat se o to, aby ty peníze byly dobře vynaložené. Nemyslíme si, že prioritou evropského rozpočtu je nevynaložit tento rozpočet a uchovat si co největší eh, rezervu. Vysoká rezerva nedává smysl v posledním roce víceletého finančního rámce. Já jsem velmi pro opatrné plánování rozpočtu a proto říkám, že je potřeba si na začátku rámce ponechat vysokou rezervu, protože nevíme, co bude za sedm let. Za sedm let se toho stane hodně. To jsme měli eh, Fond pro Afriku, eh, Turecko, eh, FC pro Afriku, Juncker 1, Juncker 2 a tak dále. To se nepředvídalo. Ale za poslední rok víceletého finančního rámce se toho nemůže tolik stát. Takže proto můj argument je, že na začátku je potřeba mít velkou rezervu, ale teď ne, teď to nedává smysl. A potom byla vysoká účast u evropských voleb. Lidé šli k volbám, protože chtějí, aby Evropa přinášela výsledky v oblasti pracovních míst, bezpečnosti, migrace, klimatické změny a tak dále dále. Chtějí Evropu, která je silná v inovacích a výzkumu. No a co říká rada? Těm mladým lidem, kteří přišli k volbám, řeknou, sebereme vám 116 milionů na nezaměstnanost mladých. Eh, zemědělcům řeknou, škrtáme 240 milionů. Lidem, kterým leží na srdci bezpečnost, říká, snižujeme fond vnitřní bezpečnosti o 25 milionů a i Frontex o 6,6 milionů. Eh, lidé, kteří chtějí bojovat proti ilegální migraci, se dozví, že se bude škrtat ve Fondu pro azylum a migraci o 25 milionů až 35 milionů. A boj proti chudobě ve třetích zemích, eh, tam také ztrácíme 60 nebo 70 milionů, eh, protože zjevně v Africe a na Středním východě už se lidem žije dobře. Eh, takže eh, já bych chtěl říct následující. Tyhle škrty rady jsou směšné a absurdní. Když jsem byl v roce 2018 obecným zpravodajem pro rozpočet, tak jsem o těchto škrtech ani neplýtval časem ve vyjednávání. Já jsem říkal, my to odmítáme, máme v parlamentu velkou většinu a pak jsem říkal, tak a teď se můžeme bavit o tom, kde bude potřeba dát více peněz. Takže já bych chtěl laskavě požádat zpravodajku, aby příliš času neplýtvala v hovorech s radou a komisí o těchto škrtech. Musíme se shodnout na tom, že ty škrty zkrátka odmítáme, protože jsou směšné a potom může začít rozumná diskuze. A závěrem. Tohle je první rok našeho volebního období v parlamentu a rada nás bude pozorně sledovat. Jestli teď projevíme slabost, jestli teď ustoupíme, tak se můžeme rozloučit s celým zbytkem volebního období. Ne, že bych já nevěděl, kdo je socialistický zpravodaj pro víceletý finanční rámec. To je tak, že vy jste se ještě nerozhodli. Aha, já jsem teď přemýšlel, kdo je Janův zpravodaj, zatím je to jenom Jan. Dobře, nevadí. Eh, já bych chtěl tedy říci, že pokud ustoupíme teď, tak po zbytek volebního období nás budou považovat za slabé a naše pozice ohledně VFR bude velice slabá. Takže teď musíme definovat priority a stát si za nimi v hovorech s radou. Děkuji vám. Ano, to je naprosto jasné, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát eh, paní kolegyni zpravodajce velmi kvalitní práce a také se raduji z této atmosféry, která dále pokračuje. Je to atmosféra jednoty. Tu budeme potřebovat pro rozpočet na příští rok. Rok, který bude velice důležitý vzhledem k víceletému finančnímu rámci a také vzhledem k tomu, že uvidíme, jak to vlastně eh, komise myslí eh, už od roku 2020, jak chce eh, naložit s těmi novými prioritami. A ostatní věci, to je prostě určitá zvyklost. E, říkám si, že kdybychom jednoho dne neřekli radě, e, či řekli radě, že dobře, e, přijímáme ten váš návrh rozpočtu, tak by nám na to rada řekla, že prostě věci musí měnit. A ono je to vždycky ta samá historka. Eh, prostě nějaké položky eh, jsou eh, sníženy proto, aby se zase jako někde snížil ten celkový rozpočet. Oni takto postupují. Předpokládají, že parlament nebude dost odpovědný. Parlament přichází s určitými návrhy, ale oni pak to okrajují vpravo, vlevo Eh, navíc eh, si odporují navzájem a jejich práce prostě není seriózní, ale my to zase seriózně provedeme jako vždycky. A chci teď říct jednu věc. Iniciativa zaměstnanost mladých. To není jenom nějaká ruleta pro členské státy. Eh, tato položka vypadla, dejme tomu v rámci nějaké rulety. V, té, e, v rámci té iniciativy členské státy dávají do rozpočtu polovinu a druhá polovina je vlastně výsledkem toho, té dohody, partnerské dohody v rámci strukturálních fondů v každém členském státě. A členské státy nechtějí měnit dohodu o partnerství, říkají, že to je byrokracie, že dojde ke spožděním a tak dále. Je zapotřebí požádat členské státy, aby snížili míru byrokracie, protože nemůžeme eh, prostě eh, přijmout skutečnost, že by se neměla posílit eh, iniciativa zaměstnanosti mladých, protože by to, dejme tomu, nějak zkomplikovalo změny partnerských dohod členskými státy. My už jsme něco takového viděli a iniciativa e, zaměstnanost mladých je tedy e, z rozpočtu a z fondu, e, z strukturálního fondu či někdy sociálního fondu a oni nechtějí dělat změny, my je musíme vyzvat, aby dokázali být pružnější, aby dokázali dělat ty změny, protože je to priorita a na tom se všichni shodneme. A závěrem bych chtěl říct, že rozpočet Evropské unie je něčím, z čeho těží všechny členské státy. I ty, které jsou plátci, většími pláci. Jedno procento národní, hrubého národního důchodu. E, tady dáváme, e, tady vzniká obrovská přidaná hodnota. S tímto jedním procentem e, nemůžeme samozřejmě reagovat na všechny výzvy. A proto chceme posílení tohoto rozpočtu který má opravdu obrovskou přidanou hodnotu. Děkuji. Dámy a pánové, paní zpravodajko Holmajer, eh, vy i stínový zpravodaj i další eh, dali eh, řadu důležitých podnětů. Tady nám vlastně rada dává signál, že všechny ty eh, komplikované věci eh, nejsou zase tak závažné, včetně eh, klimatické krizi. A to je opravdu něco, co je ve velkém rozporu s sdělením, který, které jsme vyslali před letní pauzou a také s tím, co řekla eh, předsedkyně komise ohledně fondu pro zmírnění dopadů klimatické krize a dalších eh, věcí, investice a tak dále. Všechny tyto věci si vyžadují víc jak 20 rozpočtu v následujících letech, jestli ne víc. A teď po letní pauze říct lidem, že všechny ty prostředky jsou vlastně budou sníženy, no tak to je opravdu v rozporu s předchozími sděleními. E, teď je rok 2019, ale my už se díváme na příští rok. Snižování rozpočtu na iniciativu zaměstnanost mladých je nesmysl e, jsou tady lidé, kteří šli poprvé do voleb během léta, e, hovořili s tisíci mladých a viděli a slyšeli, že prostě Eh, krize v eh, zaměstnanosti mladých existuje a že je třeba na ní eh, reagovat. Další nástroje jsou sníženy. Tento rozpočet byl nepochybně diskutován v radě už před létem, protože všichni víme, co se v létě stalo. Na jedné straně máme určité krize, které se objevují, na druhé straně snižování prostředků na jejich řešení. A nejenom rada přichází s těmito sniženími. Měli eh, bychom se podívat také na komisi. Eh, pro mě a eh, prostě je to tak, že my s kolegy v naší eh, frakci RE se budeme zabývat těmito sníženími i třeba snížením v oblasti ochrany pro civilní nástroje pro civilní ochranu, to nám také připadá nesmyslné, je třeba ty věci korigovat, a to korigování vyžadovat. v Polsku v minulosti byl takové e, slavné rčení, které se týkalo komunismu. Můžeme predikovat, že ho, dům e, bude hořet a pak e, ten dům zapálit. A já si myslím, že to je prostě dobrá prognoza, prognoza, která vyjde. To znamená, můžeme prognozovat, že určitý dům bude hořet a pak ho zapálit. Já si myslím, že my jsme tedy teď eh, vlastně před tou debatou o eh, víceletém finančním rámci. Eh, pozice parlamentu, a tady se blížím ke kolegům Fršatovi a Fernandesovi, my říkáme, že potřebujeme víc peněz do rozpočtu, potřebujeme větší rozpočet, protože jsou tady větší výzvy, protože jsou tady důležité nové úkoly. A e, vlády a někteří kolegové v parlamentu říkají, ne, nepotřebujeme to. A teď e, dojde ke snížením rozpočtu. Tak co to vlastně znamená v těch nadcházejících e, debatách o MFF? Bude to zase důkaz, že vlastně to nepotřebujeme, že rozpočet je příliš vysoký. Samozřejmě my to můžeme odmítnout a říct, že to je racionální a špatná logika, ale my musíme jít dál musíme říct, proč, proč navrhujete ty, ta snížení? Proč navrhujete ty úspory? Víme, že to není logické, ale musíme tu otázku položit. Eh, je to proto, že si myslíte, že ten rozpočet nemůžeme eh, vlastně celý ehm, vydat, že ho nejsme schopni absorbovat, že je příliš velký? Protože pokud je příliš velký, tak to znamená, eh, že tedy v novém rozpočtovém rámci budeme potřebovat méně peněz. A my eh, víme, že opak je pravdou, že toto není dost peněz. Musíme být konzistentní v našem přístupu. Musíme eh, říkat, že tady je zapotřebí více peněz. Eh, takže my si položíme, musíme položit jednu jedinou otázku. Proč ty peníze nejsou vydávány? Je to proto, že to komise nezvládá, nezvládají to snad vlády členských států, a nebo ten plán není dobře vypracovaný. Já si myslím, že za prvé musíme odmítnout tenhle přístup a musíme se za druhé zeptat, co se stalo protože jinak přijdeme o argument. Eh, členské státy a především ty čistí pláci řeknou, omlouváme se, eh, ale tady prostě 1,3 eh, je směšné, 1,0 to by bylo zajímavé. A my si myslíme, že tohle je chyba, ale kde je ta chyba? Ty otázky musí zaznít. Kdo za to odpovídá? Kdo za to odpovídá, že ty peníze nejsou správně a dostatečně vydávány? Takže myslím si, že bychom měli říct velmi jednoduše ne, ale vysvětlete nám zcela jednoznačně, e, co se tady děje, protože my své stanovisko neopustíme. Děkuji. Ještě někdo má nějakou připomínku? Já bych si dovolil také připojit vlastní osobní e, připomínku jako na základě svého pětiletého působení jako ministra financí. Já se domnívám, že Eh, co je velice špatnou politikou, je věci nevysvětlovat. Přesně tak, jak se to teď říkal. Takže já si dovedu představit, že i když samozřejmě je klimatická změna obrovskou prioritou, tak eh, můžete mít eh, argument snižování těch některých projektů v rámci klimatické změny. I když mě osobně se to zdá nepředstavitelné, musíme mít argumenty. Musíme si uvědomovat, že Eh, je třeba prosazovat ty prostředky, ale zároveň hledat také nedostatky v, nás, eh, v těch stávajících projektech. Musíte věci vysvětlovat. Pokud eh, nevysvětlujete, proč věci děláte a snižování rozpočtu bez nějakého vysvětlení, to je taky špatně. Takže vysvětlování, osvěta, říkat, proč postupujete určitým krokem. A na evropské úrovni bychom to měli určitě také schopni vysvětlovat. Chcete reagovat? Jenom velice rychle, pane předsedo, já jsem původně nechtěla nic říkat, protože v podstatě souhlasím s tím, co tady ostatní říkali, ale na vás bych chtěla zareagovat. Já si myslím, že se dá souhlasit s tím, že některé programy nefungují. Nicméně řešením není odebrat těmto programům peníze, ale zreformovat ty programy, aby naplňovaly cíle, protože ty potřeby nemizí. Klimatické změny jsou ideální příklad. Máme tu program, který neplnil cíle. A jaká je pozice rady? Nefunguje to, takže program jde do odpadkového koše, škrtneme peníze. Jak jaká je pozice parlamentu. Jestliže program nefunguje, tak ho zreformujeme, protože potřeby dále existují. A souhlasím s tím, co říkal pan eh, Olbricht. Eh, je potřeba žádat od rady vysvětlení. Vysvět... Eh, a my jsme slyšeli jejich vysvětlení a ta jsou zcela rozporuplná, protože priority jsou boj proti klimatickým změnám, investice, inovace a potom nám řeknou, seškrtáme ty programy, které nemají vysokou míru absorpci. Ale to není pravda. V horizontu 2020 rozpočet se zamítá 90% projektů. Ne proto, že by byly špatné, ale protože nejsou peníze. Nebo iniciativa pro zaměstnanost mládeže, to je to tež. To je program, který funguje a který, jak tu velice správně zaznělo, se týká problému nezaměstnanosti mládeže, což není konjunkturální problém, ale strukturální problém. Takže ani ty jejich důvody, ani ty jejich eh, argumenty eh, ze strany rady eh, nedávají smysl, protože to nemá žádný politický motiv, ani ekonomický. Konec konců eh, motivy můžou být legitimní, legitimní, protože ministři financí se zabývají obranou svých rozpočtů, je to legitimní, ale ať nám dají eh, politické argumenty, že některý program nefunguje nebo že nemá vysokou míru absorpce, to není argument. Eh, protože to je tedy pozice, kterou oni brání, ale nepředkládají nám argumenty, které by byly jakkoliv pádné. Thank you. Děkuji. Paní Holmeier, já vám dám slovo na konci diskuse. Já eh, velice stručně jenom mm, chápu, co říkáte, protože já vím, jak eh, to může vypadat. Já jsem jako ministrině školství musela akceptovat škrty v hm, hospodářsky obtížné době, prostě protože byly menší daňové příjmy. To jsme um, požadovali jako parlament. Když byla krize v roce 2009, tak mm, musí pochopit, že je třeba škrtat. Eh, to bylo akceptovatelné, ale problém je v tom, nejenom v tom, že u mm, těch jednotlivých bodů, kde je škrtáno, to nejsou špatné programy. To jsou vynikající, fungující programy, kde se škrtá. OSF1 to je jeden z nejlepších programů pro e, malé střední podniky, které potřebují peníze na inovace. Je to dobře přijímáno, tak tam se škrtá. Nechápu proč, ale přesto se tam škrtá. To znamená, že to odůvodnění v rámci rady, tam byla vaše kritika správná, také to byl, padlo v trialogu, bylo správné říci, že když se programy škrtají, tak to musí být programy, které nefungují. Jinak musíme reformovat ty programy tak, aby fungovaly. A jako parlament k tomu e, přispíváme. My jsme vyvíjeli tlak na komisi, aby to, co na začátku dobře nefunguje, tak mm, no, byly to často které UK programy, tak se mm, jenom na ukázku, které nebyly trvá, Eh, ne, nebyly udržitelné, tak eh, to bylo změněno, aby skutečně to mělo udržitelné efekty. To fungovalo, přesto se ale škrtá, když rada má záměr eh, připravovat na mm, připravovat Brexit, tak já jsem stejně proto. I pokud ten Brexit tak proběhne tak chaoticky, jak se Eh, to jeví, pak ty programy eh, koheze budou ty největší posvátné krávy a pak si budeme muset stanovit priority. Ale prostě takto napůl opatrně šetřit u programů, které jsou důležité, tak tady já bych se zeptala, tady bych eh, mm, se ptala, jak to vypadá Dobře, ale nesouhlasím s tím že u programů, kde máme 93% zamítnutí, i když to jsou vynikající projekty z celé Evropy. Pak nemůžu akceptovat ty škrty. To by musela být obrovská finanční krize. Fin- členským, členské státy jsou na tom finančně spíše lépe, takže by měly být připraveny přispět k hlavním klíčovým výdajům. A tady bych chtěla diskutovat s radou obsahově, protože jinak náš, našemu parlamentu bude, je, bude jaksi obvinován, že jenom e, žádáme stále více peněz. E, já to neodmítám, protože chci prostě utrácet peníze, ale chci to dělat odůvodněně, pokud něco, chci odůvodnění, pokud něco zamítám a chci radě ehm, také doporučit, no, aby některé pro, projekty ehm, byly zachovány. Takže mm, já jsem to zažila u oběda s finským předsednictvím. U nich stále více. Jelianu byla tak uh, och, laskavý, že mi uh, pošeptal, že vy chcete stále méně Nikdy se nestane, že by rada řekla, že chce skutečně někam investovat. To jsem ještě nikdy nezažila za deset let. Takže ta výčetka na nás neplatí. V programech, kde nic nefunguje, kde je to špatné, tak tam není potřeba. Tam můžeme škrtat. Ale tam, kde je ta poptávka, ve finančně dobrých časech, by se nemělo škrtat to skutečně pak už musí být krize, abychom škrtali. Nic jiného nezbývá, není to hezké, ale je tomu tak. Každopádně děkuji za vaši podporu. Děkuji. Teď dám slovo panu Presovi. To je nástupce generálního eh, ředitele DG Budget, který tady je, ale teď se mnou nemluví. Pane Preza. Vítejte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto výměnu názorů eh, na základě příspěvku paní zpravodajky Majer Jsou tady Ehm, závažné problémy se návrhem Rady na rozpočtu, návrhu rozpočtu 2020. Některé tyto obavy sdílí komisař Ettinger, na, sdílel na trialogu v červenci s radou. Je tady velká schoda s, s tím, co řekl zpravodajka a stínový zpravodajové a skutečně je obtížné pochopit odůvodnění eh, škrtů, co se v souvislosti s politickými cíly a prioritami, které byly oznámeny. Takže myslím, že je tady důvod, tedy prostor do příštího rozhodčího řízení eh, ničího řízení tam, kde to není odůvodněné politickými cíly, také ve vztahu k ekonomickému cyklu. Je důležité zdůraznit, že většina evropského rozpočtu, eh, který je zaměřen na investice, tak tam je to ještě více užitečné, když je ekonomický pokles. Takže by to byl argument spíše na posílení než oslabení. Prakticky a procedurálně komise připraví takzvanou dopis exe- proveditelnosti executability, to bude input do, eh, do, rozhodčí, do, do řízení rozpočtu. Tam eh, komise bude komentovat možnost implementovat poznamenací návrhy a eh, implikace těchto dodatků pozměňovacích návrhů na rozpočet. A Mm, bude to tedy ve světle i mm, minulých um, minulého vývoje. A bude to v souladu s um, politickými požadavky, takže se těším na spolupráci s parlamentem příští měsících. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Myslím, že jsme měli zajímavou diskusi. Děkuji vám všem. Chci zdůraznit ehm, potřebu ehm, dodatků k rozpočtu, kteří musí předložit ehm, jednotliví členové do 5. září. Pro skupiny je ten, eh, ta lhůta 12. září a hlasování eh, výboru BAČ proběhne během týdne od 3. Ehm, září. Ještě jedna věc, jedn, kterou chci říct nakonec. Máme druhé kolo přípravných akcí k pilotním projektům. Dostali jsme to tedy zpátky od komise. Já nejsem tak pozitivní. Já si myslím, že komise si toto prostě nemůže domluv, dovolit, protože tato druhé kolo to bylo mm, velice stručné. A všichni jsme měli tedy vlastně všechno to bylo negativně posouzeno, všechny byly zamítnuty vlastně. Takže ti kolegové, kteří se podepsali některé pilotní projekty, tak se prosím se mnou spojte. Budou některé, které jsou už tedy eh, v rozpočtu, které nemusí být vlastně pilotní. Ale jsou tam některé, kde nechápu postoj komise. Um, ať se jde o program, no, který, je, který si komise přeje v MFF, třeba kulturní dědictví, se jedná eh, o vlastní eh, IT infrastruktuře, vlastní platformě a teď by se to mělo připravovat, eh, posoudit vlastní záměry komise. Budeme se muset o tom ještě bavit, budeme se muset omezit na některé priority, ale tam, kde to jsou podstatné projekty, tak prosím kolegové, kontaktujte mě, já si to s vámi ještě projednám, na jaké priority eh, se zaměříme a pak musíme najít argumenty, které budeme ehm, dobře prezentovat. Děkuji, paní Holmajer. Takže se uvidíme ve tři hodiny.